Pan předsedající. Pan předseda. Vítám e, koleżanki i kolegów. Srdečně vás vítám, kolegyně, kolegové. Prosím, zaujměte svá místa. Pokud vás mohu, kolegové, požádat, prosím, zaujměte svá místa. Otwieram posiedzenie zawieszone v dniu 6. Zahajuji schůzi, která byla ukončena 6. května za znovu zahájenou ji prohlašuji. A chci říci následující. Dnes 8. v EU, Evropské unii slavíme Mezinárodní den proti homofobii. Přesně před 20 lety organizace, Světová organizace zdravotnictví tak také vyškvrtla homosexualitu z oblasti nemocí. A my uznáváme různé odlišnosti v EU. My v různých našich právních aktech se také zavazujeme k boji proti diskriminaci a to se týká jak našich základních dokumentů, tak i také charty základních práv. Druhá informace v těchto dnech jsme také oslavili 60. výročí Šuchmanovy deklarace. 8. a 9. května v Bruselu a v, ve Štrasburku se konaly dny otevřených dveří v našem parlamentu. To byl den, kdy všichni občani se mohli dozvědět, jak vypadá naše každodenní práce. Více než 33 tisíc evropských občanů navštívili Evropský parlament v Bruselu a ve Štrasburku. Zde v tomto sále jsme měli schromáždění, kterého se zúčastnilo 850 mladých lidí z celé EU. Společně jsme diskutovali, také byly na této diskusi přítomní 11 eh, poslanců Evropského parlamentu a vedli jsme velice dobré diskuse. A třetí sdělení. 11. května v úterý jsem měl velkou čest jsem předal v Cáchách cenu Karlo, Vel, Karla Velikého. Německý projekt e, získal tuto cenu a potom na druhé e, místě byl irský projekt a třetí místě byl bulharský projekt. Tohoto projektu a této soutěže se zúčastnili mnozí mladí lidé z celé Evropské unie a 20 21 institucí z celé Evropy se této soutěže zúčastnilo a jednalo se o celoevropský technický projekt. E, cena Karla Velikého byla udělena 13. května také v Cáchách a ta, tuto cenu dostal premiér Polska Donald Tusk. A čtvrté sdělení, čtvrté informace. E, minulý týden jsem se ve Stockholmu zúčastnil porad konference předsedů parlamentů EU. Zúčastnili se zde e, předsedové a také místo předsedové ze 14 parlamentů. My jsme diskutovali a tyto e, schůze byly organizovány Eh, různými parlamenty a také švédským parlamentem a také byl přítomný španělský parlament. spotkania komisí parlamentárních między a tak... Také pravděpod... pravidelně se konají různé eh, parlamentní eh, schůzky a také se budou setkávat zástupci Evropského parlamentu a také zástupci parlamentu z celého světa. Na tomto místě bych, dámy a pánové, chtěl poblahopřát a chtěl bych poblahopřát dvěm zemím Evropské unie. Je to Velká Británie a Maďarsko. V těchto dvou zemích jsou nové vlády a my si přejeme, aby tyto vlády byly stabilní a my potřebujeme v Evropské unii stabilitu při jednání vlády. My potřebujeme stabilitu, aby se rychle mohla dělat rozhodnutí. My jsme pro komunitární metodu v Evropské unii, ale také spolupráce s jednotlivými vládami je velice důležitá pro efektivní eh, konání a činnost pro občany a ve prospěch občanů. Zápis eh, schůze ze 6. května 2010 a přijaté texty jste také dostali. Máte k tomu nějaké připomínky? Není tomu tak a tímto je zápis přijat. Proszę Państwa. Pan Mauro. Pan Mauro. Yes, please. Mr. Mauro. Pan Mauro, prosím. Mr. Mario Mauro. Grazie, signor Presidente. Solo per... Děkuji, pane předsedo. Já jsem chtěl připomenout jednu věc. V Afganistánu dnes dopoledne došlo k neštěstí eh,